Il presidente. Pan předseda. Care colleghe, cari colleghi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Zahajuji dnešní zasedání. A prvním bodem na programu je prohlášení komise o vypuknutí epidemie EHEC v členských státech EU. Chci okamžitě předat slovo panu komisaři Dalímu. Pane předsedo, děkuji vám všem za tuto příležitost, že vás mohu informovat